zasedání zářijového jsou vůči němu námitky, nikoli v tím pádem je tedy stvrzen. Dámy a pánové, paní Izabela Levin se od 3. října stala ve Švédsku ministriní pro rozvoj. Já jí blahopřeju k tomuto jmenování. Eh, příslušné švédské úřady mě informovali, že na její místo eh, byla zvolena paní Lina Engström, která se ujme své funkce od 8. října. Parlament v souladu s článkem 7 odstavec 1 eh, příslušného aktu bere na vědomí tuto skutečnost a e, v souladu s článkem 4 odstavcem 1 a 4 bere na vědomí novou volbu nové kolegyně. Vítám ji a připomínám, že v souladu e, s článkem 3 odstavem 2 e, je jakýkoliv poslanec ne, nemůže se poslanec začít plně účastnit parlamentní práce, dokud písemně nestvrdil a nepodepsal, že, eh, nemá, eh, že u něj neexistuje střed zájmu a že neexistují skutečnosti, které by byly neslučitelné eh, s plněním této funkce. Pan Johan van Overveld byl zvolen 11. října ministrem financí Belgie. Já mu blahopřeji a nyní je jeho křeslo volné a od dnešního dne to parlament konstatuje. Eh, pan poslanec Richard Sulík opustil politickou skupinu ALDE a přistoupil k politické skupině EKR od 8. října. U od politických skupin GUE NGL, SAD, ALDE, Zelených, EK